dnes před centrálním soudem v Budapešti podle článku 6 odstavce 2 jednacího řádu bude tato žádost předána do právního výboru, který je příslušný v této oblasti. Evropská lidová strana, křes, křesťanští demokraté, doručila žádosti o jmenování meziparlamentních delegací. Tyto žádosti najdete v zápisu dnešního zasedání. Pokud až do přijetí zápisu nikdo nebude proti, potom bude toto jmenování, tato kandidatura platná. Další sdělení. Paní Eneko Gieri mě informovala o tom, že byla povolána do úřadu státní tajemnice u maďarské vlády. Platná je tato funkce od 1. září 2000.